Der Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kolegyně, kolegové, máme zde zápis ze včerejšího zasedání a přijaté texty. Má někdo nějaké námitky proti tomuto zápisu? Není tomu tak, takže tento zápis je schválen. Mám zde Eh, sdělení, které se týká složení výboru a delegací. Od EPP eh, e jsme dostali následující návrh a sice ve výboru eh, ženském už nebude členem pan Filip Žuvan. Jestliže nikdo nemá námitek, je tato změna přijata. Dále budeme jednat o porušování lidských práv demokracie a právního státu a tato debata eh, začne tématem Pakistánu, pan Čapaspaty, minister pro eh, menšiny, eh, toho se to týká a dám slovo nejdříve paní kolegyni Lambert na minutu a půl. Thank you, president. Děkuji vám, pane předsedající. Myslím, že to pro nás všechny byl hluboký šok a zděšení, když jsme se dozvěděli o zavraždění ministra Šabasbaty. A nejenom proto, že jsme se s ním mnozí osobně setkali při jeho návštěvě našeho parlamentu, ale také proto, že eh, to bylo vysoce symbolické. Eh, byla to vražda někoho, kdo usiloval o smíření napříč všemi menšinami v Pákistánu. Měli bychom kondolovat nejenom jeho rodině, ale také všem rodinám těch, kteří byli zabiti v teroristických útocích v Pákistánu. Přinejmenším v tento týden se odehrály dva takové atentáty, kde byly eh, čtyři mrtví a zraněných více než eh, tenkrát v londýnských útocích. Toto destabilizuje a podkopává demokracii v Pakistánu. Vidíme, že v určitých eh, okrscích eh, se mění složení obyvatelstva a to je opět součástí taktiky zastrašování. My chceme pokračovat a podporovat práci na vzájemném porozumění a smíření, ale musím říct, že i v Evropské unii zaznělo v poslední době několik výroků různých ministrů, které tomu příliš nepomáhají. Čili my očekáváme, že se někdo v Pakistánu a v EU ujme vedení. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně Lambert. A nyní paní kolegyně Šáke na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Navzdory eh, žádostem, opakovaným žádostem nyní zavražděného ministra o ochranu, mu tato ochrana nebyla poskytnuta. A je to rána nejenom pro něj, ale také pro všechny Pakistánce, kteří se zasazují o e, smíření. Proč ovšem pakistánské úřady odmítly tomuto ministrovi e, neprůstřelné auto, to nevíme. Byl to boja, bojovník za lidská práva a také spolupracoval s jiným zavražděným 1. března a sice s aktivistou za lidská práva. Je třeba, aby se podnikly kroky, včetně kroky vlády, Eh, v souladu s mezinárodními standardy. Toto nemůže být dále ponecháváno bez trestu. Děkuji vám. Děkuji vám, paní kolegyně Šáke. Nyní na jednu minutu paní kolegyně Geringer Wedenberg. Děkuji vám, pane předsedající. V běhu posledních deseti eh, měsíců Evropský parlament eh, přijal tři rezoluce eh, k vyzývající k pokojnému vývoji v Pakistánu. Také zde už jsme ve Štrasburku debatovali v přítomnosti ministra Šabaspáty a nyní si bohužel připomínáme jeho smrt. Bohužel v Pakistánu není možno se bránit proti fundamentalistům. Nebezpečí tady je a v ohrožení jsou eh, ti, kteří eh, proti násilí, které tam se odehrává, jsou hodně hovořit veřejně. Dosavadní politika dosud nebyla efektivní, proto já navrhuji, abychom zorganizovali eh, jednání u kulatého stolu, včetně pakistánských minorit a je třeba, aby Islamabad včas začala reagovat. Děkuji vám. Nyní paní kolegyně Korola na jednu minutu. Zapashpatti ja jako koko hänen elämänsä on hämmästyttävä esimerkki siitä, mit... Život pana Bhatiho byl poznamenán eh, jeho snahou chránit všechny, ale pakistánský parlament nedávno velice, eh, přijal velice zvláštní eh, předpis, který vůbec nelze nazvat demokratickou reformou, spíše to ohrožuje životy lidí. Je zde problém vztahu mezi různými náboženskými komunitami v Pákistánu a terorismus je tam pořád velkým problémem. Lidská práva, demokracie, to vůbec nelze teď obhajovat ve stávající situaci. A e, lidé jako pan e, Bhaty, těch se snaží režim vždycky zbavit. E, to je něco, co je mm, velice rozšířené. Pan Báty byl odvážný, on nebyl vůbec naivní, on věděl, jaké riziko na sebe bere. Ale my potřebujeme v Pakistanu legislativu, aby takové věci se znemožnily, aby se zachránily životy milionů lidí. Kolegin Korola, es folgt für eine Minute Herr Kollege van Dalen. Děkuji na jednu minutu, kolega, pan van Dalen. Děkuji. Pane předsedo, situace v Pákistánu se bohužel zhoršuje. Neustále dochází všude k útokům a zdá se, že vláda ztratila vůli proti tomu zasáhnout. Došlo k zavraždění guvernéra Tasíre, což byl jediný křesťan, a jediný křesťanský federální minister Bháty byl rovněž zavražděn. Samozřejmě, že my máme mm, poměrně široké vztahy s Pákistánem, udržujeme kontakty a sta Miliony eur eh, jdou do Pákistánu na podporu této země, má být podpořen dialog mezi náboženstvími, ale k čemu tam vlastně nyní dochází? Je třeba reformovat eh, pákistánský vzdělávací systém, musí se skoncovat s tím, aby se již dětem, eh, jak si pěstovala, v dětech pěstovala nenávist proti náboženským menšinám. A pokud Pákistán nedostane pod kontrolu bezpečnostní situaci zemi, tak dojde k tomu, že Pakistan se skončí v morastu extremismu. A nyní na dvě minuty kolega Taváreš. Děkuji, pane předsedo. V našich naléhavých rezolucích velice často to, čeho můžeme dosáhnout v Evropské parlamentu, je velice omezené. Ale alespoň dvě věci Eh, v takových těch věcech, které se týkají svobody tisku, vyjádření, svobody náboženství, alespoň dvě věci můžeme dosáhnout. Musím, můžeme se snažit o to, aby náš hlas byl vyslyšen. Jednak můžeme říct um, obhájcům religiozní eh, náboženských svobod v Pakistánu, že nejsou samotně. Je to samozřejmě velice skromný cíl, ale musím si, že je to aspoň nějaký cíl, který má určitou důstojnost. Uh, že se opravdu pokusíme, jak si vyslat takovéto poselství vůči lidem v Pákistánu, který hájí eh, náboženskou svobodu, opravdu jim říci, že nejsou sami. A zároveň je třeba říci pákistánské vládě, že nesmí dopouštět, aby fanatici v Pákistánu měli pocit, že mluví hlasem všech. Eh, ten zákon proti rougání, eh, celá ta situace okolo tohoto zákona, i podobnou situaci máme v Indonésii to je taková situace, kde v podstatě menšina fanatiků mluví velice nahlas a zbytek světa má nejenom pocit, že oni mluví za všechny. Ale jim se pouze podařilo zastřešit zbytek společnosti. Takže je důležité, aby Pákistán vlastně hájil svobodu, svobodu uvnitř své země a zároveň, aby se tam bojovalo bez proti beztrestnosti těch lidí, kteří jednají fanatickým způsobem. Pakistánská vláda by se tím měla opravdu hluboce zabývat, prošetřit vraždu pana Bhátyho a stejně tak prošetřit vraždu guvernéra Tasíra. Není možné, aby vláda dopustila, aby to vyšetřování bylo ovlivněno takovými praktikami, které policie již projevila v rámci dřívějších vyšetřování, například v rámci vyšetřování eh, paní Benazir Butové. Takže je důležité, abychom zajistili oba dva cíle. Tedy jedna věc, aby pakistánská vláda zajistila to, aby fanatici vlastně nevyužívali takhle tímto způsobem veřejné mínění a důležité je, aby vláda také zajistila bezpečnost obhájců svobod v Pakistánu. Děkuji kolegovi Tavárešovi a nyní přicházím řečníci ve jménu frakcí. Jako první pan Mauro. Děkuji, pane předsedo. Pan Šabat Baty byl e, zavražděn e, v době, kdy se přijímal ten předpis, který se týká rouhání, byl z, zabit fundamentalisty, kteří e, Eh, jednali ve jménu Boha, aby mohli prosadit své mocenské zájmy. My zde v tomto usnesení chceme eh, poděkovat Šabazovi Batimu za to, co udělal v posledních letech. Já myslím, taková bolestná oběť eh, v podstatě musí být eh, takovým mementem pro nás a pro naši diplomatickou službu v tom, abychom eh, místo eh, slov, které jen tak se pronáší na půl, abychom přešli k činům. V posledních měsících Evropská unie, Rada a Komise, na rozdíl tedy od parlamentu, ty, ti ztratili nějak tempo a již tedy eh, ne, nediskutují a nepoužívají slovo křesťanství ve svých dokumentech, i když křesťané jsou eh, tak brutálně masakrováni a jako kdyby to nic neznamenalo. Já si myslím, že tedy komise a rada by měly eh, se inspirovat od parlamentu v tomto. Děkuji. Děkuji. A nyní paní kolegyně Stajla. Děkuji, pane předsedo. I já chci vzdát hold eh, odvaze a práci pana Šabháze Bátyho a eh, eh, chci ocenit jeho odhodlání bojovat za menšiny v Pakistánu, protože on byl příkladem pro všechny. On položil svůj život. On věděl, že hrozby proti němu jsou větší a větší. Je třeba uznat jeho odvahu. On přišel o život a my jsme přišli o, přá- o přítele co můžeme udělat? Je zde celá řada důležitých bodů v usnesení kdy apelujeme na příslušné instituce v EU, aby eh, apelovali více na náboženskou snášenlivost ve společnosti. Také i komise, když jedná třeba o obchodních vztazích, tak by také tam měla zmiňovat i práva menšin, což je základní právo. Potom je zde bod 19, který se týká i Eh, vlády Pakistánu a institucí a tam je třeba, aby také uznali místo základních práv. Jak jsem řekla, eh, i my parlament eh, jsme poslali tedy osobní dopis matce Šabháze Batyho. Děkuji. Děkuji kolegyně Styler a nyní na jednu minutu paní kolegyně Jeten Menky. Pane předsedající, Eh, pan Paty je druhý zavražděný eh, vysoce postavený pákistánec. Eh, jak on, tak předcházející smrt guvernéra musí být řádně prošetřeny a postaveny před spravedlnost. Pokud se týče lidských práv, je tam ale ještě další ožehavá záležitost a to je Paločistán. Tamnější menšina je nadále pronásledována a nejméně 90 aktivistů, eh, novinářů, právníků z této oblasti eh, zmizelo a pravděpodobně bylo zavražděno. Eh, mnozí další jsou persekvováni. Evropský parlament a Evropská unie musí vyslat do Pakistánu jasný signál pakistánskému parlamentu, že žádáme, aby se toto napravilo. Děkuji vám, paní kolegyně Jetmeky. Nyní paní kolegyně Kiel Nielsen na minutu a půl. Tyto vraždy jsou netolerovatelné, ale co je ještě horší, je ten pocit beztrestnosti, který tam panuje i přes ty všechny agresivní útoky. Pakistánci a rodiny obětí nemohou očekávat nic od skorumpovaného justičního systému a nemohou tedy nic očekávat vzhledem ke stavu prokuratury a soudnictví, navíc které se opírá o diskriminační zákony a především trestní právo a justice trestní musí být reformována, aby byla důvěryhodná jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Podle jednoho průzkumu eh, nadace Enrich Schbull eh, na univerzitách, tak mladí Pákistánci mají za to, že důvěryhodnost soudnictví je určující více pro přežití země než systém mm, armády či parlamentní systém. Tedy Evropská unie musí využít všechny nástroje, které má, aby posílila justiční soudní spolupráci s Pakistanem. Děkuji vám, paní kolegyně Nissen. Nyní na jednu minutu pan kolega Tenok. Pane předsedající, Kapistán v Pakistánu hasnou hlasy, které byly pro pokrok. Eh, Šabaspáty eh, byl ohrožen vždy jakožto minister po menšiny a křesťan, a který se navíc stavěl proti drakonickým zákonům o hříchu a ruhání také Samantha Sia, guvernér Danžábu, ten byl zavražděn dokonce vlastními, vlastní ochránkou. Takže tito lidé nemají ani spolehlivou ochránku, takže eh, jsou o to zranitelnější. Proč pan Baty nebyl eh, řádně chráněn? To je jedna z mnoha otázek, které máme na prezidence Zardáryho. Já myslím, že tady máme ještě více příkladů eh, radikalizace extremistů. Já si myslím, že toto je velká tragédie a my jako demokrati ctíme jeho jméno a skláníme se před tím, co všechno dokázal. Zasíláme své kondolence. Děkuji vám, pane kolego Tenoko. Nyní na jednu minutu pan kolega Paška. Děkuji za slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaře, islámský zákon šaria ve svém ustanovení přímo hovoří o tom, že každý, kdo uráží islám, se odsuzuje na smrt. Nevím, jaké e, činění se může tedy v islámském větě vyhodnotit jako urážka islámu, ale příklady zabíjení ochránců lidských práv a náboženských stovod v Pákistánu a v jiných islámských zemích nám ukazují, že některé islámští duchovní považují naše civilizační hodnoty, které dávají lidem širokou svobodu rozhodování za ohrožení své víry a neváhají vyhlásit podle svého práva fatvu na každého, kdo se otevřeně domáhá dodržování lidských práv a občanských svobod na jejich území. Shabazz Bhatti, minister pakistánské vráty, Salman Tasir, guvernér provincie Punjab, nebo nájem Sabir Jamaldini, což byl koordinátor výboru pro lidská práva v Pákistánu, se staly pro nás nevinnými obětěmi ve fanatickém uplatňování práva šaria. Jsou to oběti, které mají zastrašit nejenom pakistánský lid, který by se chtěl domáhat větší svobody, ale rovněž politiky, které spravují tuto zemi, v tom smyslu, aby nereformovali politické, politický systém a respektovali pravidla z dob hlubokého středověku. Pokud ovšem Nechceme stavět reformní politiky v islámských zemích do konfliktu se jejich církevními autoritami. Měli bychom najít platformu pro konstruktivní dialog s islámskými duchovními. Děkuji, pane kolego, pan předseda přerušuje a nyní se dostáváme k procesu ke čtí. omlouvám se, říká pan předseda. Ještě zde máme jednoho dalšího řečníka, je to pan kolega Čaměcky na jednu minutu. Mluvíme o... Děkuji, dámy a pánové, děkuji vám, pane předsedo. My hovoříme o vraždě ministra, vraždě člověka, který jasně a nahlas hovořil o svých křesťanských kořenech. Byl to katolík a my hovoříme o další vraždě, která demonstruje to, že pakistánské orgány nemají situaci pod kontrolou. Je to velký problém, protože my se nesnažíme, nesnažíme obvinovat z těchto věcí prezidenta nebo vládu Pakistánu. My pouze říkáme, že tyto orgány nejsou schopny eh, zajistit bezpečnost ani členům své vlastní vlády, pokud patří k názorovým menšinám. Situace v Pakistánu se nadále zhoršuje. Zdá se, že tato země přetéká nenávistí islamistů vůči ostatním eh, vírám. A to je třeba pojmenovat na hlas. Děkuji vám, pane Kloučánecký. Nyní kečlí a já musím říct, že se přihlásilo mnoho kolegů a jelikož jsou zde i předsedové a místo předsedové frakcí chci říci, že u těchto naléhavých debat potřebujeme věcí flexibilitu. Já tedy eh, musím eh, říci, že mnoho kolegů se opakovaně hlásí do další debat. Pan kolega Gáler nejdříve. Děkuji, pane předsedo. Týden před eh, touto vraždou jsem s Šabazem Batem hovořil v Pákistánu v jeho kanceláři. Měl dojem, že zejména v posledních měsících a také v souvislosti s vraždou Samantha Sidho, guvernéra Panžábu, že mnozí začínají ustupovat extremistům. Ministři, poslanci, žurnalisté, právníci, ztrácejí odvahu postavit se eh, těmto islámským extremistům. Toto je tedy naše výzva. Spojte síly, postavte se proti tomu společně. Šere Rehman, tento odvážný poslanec, který chtěl upravit eh, zákon o rouhání, ten je teď zvláště ohroženou osobou a proto je třeba ho chránit a je třeba, aby parlament přijal jeho pozměňovací návrhy. To bude jasný znak proti extremismu. Děkuji vám, pane kolego Alere. Nyní pan kolega Kutaš na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vražda ministra pro menšiny, pana Batyho, eh, eh, to eh, se událo Eh, mm, právě mm, v době, kdy mm, došlo k tomu sporu o zákonu a v podstatě to je zákon, který ještě přispěje k tomu, že dojde k větším útokům na ty, kteří obhajují demokracii a svobody. Eh, a pan Bhaty, ten Um, hodně obhajoval uh, osoby s různým etnickým či náboženským původem. Je na tom něco pozitivního v tom, že teď pakistánská vláda se musí maximálně snažit o prevenci podobných případů a musí zintenzivnit úsilí um, směrem k větší obhajobě uh, práv, které jsou zakotveny v jejich ústavě. Děkuji. Děkuji kolegovi Kutasovi a nyní dá se další kolegyně na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla eh, vyjádřit tedy mé velké pohnutí po tom zbabilém zavraždění ministra pro menšiny v Pakistánu, který byl křesťanského vyznání pana Bhatyho. Je to teroristická vražda, Mm, stejně jako další vraždy v Pakistanu mm, nasměrované vůči eh, osobám, které obhajují práva lidí a eh, všech lidí i žen. Zde pakistánská vláda by měla eh, zcela objasnit tuto zbavilou vraždu a skutečně efektivně, efektivně by měla chránit osoby ohrožené těmito náboženskými extremisty. Já Eh, eh, zde také ještě jednou mm, chci eh, apelovat silně na všechny příslušné instituce EU, aby do těch jednání, když se připravují smlouvy o spolupráci, třeba, třeba tedy ta smlouva o spolupráci s Pakistanem, tak aby tam vždycky byla ta klauzule o dodržování lidských práv, včetně náboženských svobod. Děkuji.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 který se stavěl proti zákonu o rouhání přijatému v Pakistánu. Byl zastáncem větší tolerance. Usnesení Evropského parlamentu je velice důležitá věc. My odsuzujeme extremismus, ale zároveň si připomínáme eh, náboženské menšiny je naší povinností je připomínat. A je naší povinností podporovat nevládní organizace, které usilují o posílení lidských práv této zemi. Děkuji vám, paní kolegyně Skřidlevska. Tím končím Catch the Eye a dostáváme se ke stanovisku komise. Promluví pan komisař Hán. Děkuji, pane předsedo. Obecně se dá říci, že jsme odsoudili zavraždění eh, Salmana Tasie, který byl guvernérem Panžábu a 2. března následovala vražda pana Šabaze Batyho, ministra pro menšiny Pákistánu. My jsme ostře odsoudili tuto vraždu, jakož i prostředí nenávisti, které zde panuje. Pan Báty byl velice známý svým respektem lidským právům, patřil k zácným hlasům, které v Pakistánu ještě zůstaly, které byly ochotny hlas promluvit. Ani jsme sama asi ho, ho neodradila od rozhodného vystupování za práva. Také Cathy Ashton vyzvala vládu Pákistánu, aby si plnila své povinnosti a poskytovala dostatečnou ochranu těm, kteří eh, jsou ve vysokých postaveních a tam, kde je ohrožena občanská společnost. Nyní od vlády žádáme, aby udělala vše proto, aby byli viníci potrestáni. Vláda musí plnit své závazky, své povinnosti a musí trestat ti, kteří podněcují takovouto kriminální činnost. Pan Baty eh, byl otevřeným kritikem zákona proti rouhání. Nicméně eh, pozňovací návrhy, které byly předloženy do parlamentu, již byly mezi tím staženy. A to je rána společným hodnotám, které propagujeme ve svých vztazích s Pákistánem. Je to projev pokračující diskriminace náboženských menšin. Pakistánská vláda nicméně má nárok být vládou demokratickou a to znamená, že je třeba, aby eh, postupovala podle zákona a aby se členové této vlády neměli strach